že dnes je naším velkým potěšením zde pozdravit delegaci eh, poslanců z eh, Velkého státního Uralu, z mongolského parlamentu a z delegace Mongolska v Evropské unii. Oni se ní usadili právě na diplomatické galerii. The members of the delegation Členové delegace jsou v Bruselu se, a jednají se svým protěžky v Evropském parlamentu v rámci sedmého meziparlamentního eh, zasedání mezi Evropskou unii a Mongolskem. Toto eh, eh, jednání zdůrazňuje eh, důležitost eh, rozšiřujících se vztahů mezi Evropskou unii a Mongolskem a mezi mongolským a Evropským parlamentem. Eh, mongolští poslanci mají možnost nyní zažít z první ruky jednání našeho parlamentu a přeji hodně úspěchu při jejich pobytu. A nyní přecházíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a jedná se o zprávu paní Atvol postup společenství v oblasti